v 10.30. A tím se dostáváme na konec našich krátkých prezentací těchto zpráv a je to paní Rosa Migueles Ramos, aplikovaný výzkum v oblasti společné politiky rybolovu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mně se líbilo, když se tady stlumilo světlo, já si myslím, že bychom měli využívat tyto speciální světelné efekty, co možná nejčastěji, protože ti, kteří přicházejí na večerní zasedání, tak eh, to mají potom pocit, jako kdyby tady potom svítalo. Takže, pane předsedo, pane komisaři, naše ekosystémy musí zajistit eh, trvalé zásoby ryb a lidská činnost nesmí mít negativní dopad na životní prostředí. Musíme zlepšit také oblast výzkumu a vývoje. A pochopitelně v této oblasti musíme mít podporu ze strany našich vědců. Vědci v oblasti rybolovu musí předkládat doporučení, a musí pomáhat zákonodárcům. Je nezbytné, abychom měli patřičný sběr dat. Tyto naše snahy zcela jistě zalepší lepší politiky v oblasti rybolovu. Není to otázka peněz, ale otázka lidských zdrojů. Já neříkám, že věda má příliš mnoho peněz v oblasti rybolovu, ale myslím si, že tady řešíme dva problémy. Na jedné straně, paní komisaři, jsou to částky, které byly vyčleněny v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum v oblasti rybolovu. Musí to být průřezová otázka, musíme uplatnit holistický přístup. Navíc, pane komisaři, věda a mohu vás ujistit, že jsem hovořila s celou řadou věců předtím, než jsem připravila tuto zprávu, čelí vážným problémům, především co se týče otázek zafinancování programů, kdy chtějí získat prostředky z Evropské unie. Například otázka akvakultury. Spíše je to oblast průmyslová jsou tady nejrůznější studie eh, v oblasti mořského ekosystému a tyto věci jsou multidisciplinární v rámci sedmohorámcového programu. V podstatě v těchto oblastech vycházíme ze stejných finančních prostředků a bylo by dobré tyto programy spojit. Nyní je to generální ředitelství pro vědu a výzkum a pro evropské věce je velice složité a náročné skontaktovat zákonodárce, kteří připravují legislativu, aby jim sdělili, jaké jsou jejich hlavní obavy. Vědecká obce si myslí, že tyto návrhy v podstatě propagují především primární vědu a výzkum a ne takzvanou veřejnou politiku. Hovoříme o strategii v oblasti eh, mořského rozvoje, potom otázky klimatických eh, změn a nezdá se, že tyto otázky by byly zapojeny do těchto programů. Musíme zajistit čisté moře a vědci musí mít přístup k nejrůznějším průřezovým finančním zdrojům. Také bych ráda pohovořila o nedostatečném počtu mladých vědců, kteří se zabývají otázkou mořského výzkumu. Zdá se, že jich máme velice málo. Tato oblast pro ně není tak atraktivní jako ostatní oblasti, čili bylo by velice důležité a dobré, abychom zajistili pracovní místa právě v této oblasti. Musíme vytvořit různé modely v členských státech, nicméně tyto modely musí být srovnatelné, aby si vědci mohli vyměňovat a porovnávat data. Musíme také podpořit práci národních eh, výzkumných středisek a v neposlední řadě je důležité vzít v úvahu znalosti, zkušenosti rybářů při přípravě jednotlivých studií, které potom podporují společnou rybářskou politiku. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan komisař, prosím. Děkuji mnohokrát, Pane předsedo, vážení poslanci, je velice dobré, že hovoříme o této oblasti, kde také neseme určitou odpovědnost. Co se týče aplikovaného výzkumu a oblasti rybolovu, chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, chtěl bych poděkovat také výboru pro rybolov za jejich vynikající zprávu. Tato zpráva přichází v pravou chvíli, kdy připravujeme pracovní program na rok 2010 právě pro oblast mořského výzkumu a také připravujeme zelenou knihu, eh, která má zajistit reformu v oblasti rybolovu, kde je také kapitola o výzkumu. Eh, zde se objevují hlavní principy této zprávy. Eh, chceme poděkovat za společnou strategii a pochopitelně mořský výzkum je velice důležitý. Musíme posílit nové kapacity, musíme posílit nové dovednosti, vzdělávací iniciativy. Musíme také rozšířit nejrůznější disciplíny v oblasti mořského výzkumu. Musíme také zajistit nové programy v oblasti vědy. Chceme zajistit, abychom měli patřičný rozpočet pro rybolov, abychom zajistili dobrou rovnováhu s ostatními oblastmi eh, výzkumu, hlavně v oblasti zemědělství, lesnictví a biotechnologií. Eh, druhé téma KBB a potom v oblasti životního prostředí šestý program. Čili během následujících tří let chceme podpořit tyto programy a zcela jistě akvakultura a mořský výzkum zcela jistě budou také moci využít navýšení těchto prostředků. Chceme podpořit vědu a výzkum, chceme dát větší viditelnost rybolovu a také rámcovému programu eh, pro rybolov. Chceme podpořit především základní výzkum. Chceme podpořit sociální vědu v světových programech. Chceme zajistit lepší koordinaci v rámci jednotlivých národních programů. Na závěr komise zprostředkuje integraci výzkumu v oblasti akvakultury a rybolovu do eh, celkového programu vědy a výzkumu a chceme především potvořit právě mořský výzkum. Pane předsedo, vážení poslanci, právě jsem popsal naše iniciativy a podle mého názoru to je dobrý základ, abychom mohli zlepšit oblast mořského výzkumu, akvakultury, budeme mít inovativní výzkum v rámci našich rámcových programů. Také těžíme zlepší koordinace a spolupráce mezi národními středisky, eh, spolupráce mezi národními iniciativami a pokud mohu dodat něco za sebe, mohu vám říci, že to není složitější než předtím, protože tady pracují stejní lidé a spolupráce, kterou jsme zahájili se svými kolegy, s panem Borchem, je skutečně vynikající v této oblasti. Myslím, že takovýmto způsobem bychom měli prosazovat vědu v budoucnosti, protože to je průřezový přístup a pochopitelně, kdybychom to dělali sektorovým způsobem, tak nedosáhneme takovýchto výsledků. Upřímně děkuji za práci, která byla odvedena, protože je vynikající. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři. Hlasovat budeme zítra v 10.30 a uvidíme se opět zítra 19. 2. v 9.00 a myslím, že nyní už můžeme opravdu zhasnout, protože tím končíme.